Ehm, zasedání, které bylo přerušeno 8. října, je tímto znovu zahájeno. Milí kolegyně, kolegové. Jménem Evropského parlamentu odsuzuji bombové útoky na, v Ankaře. Jedná se o hrubý útok a všem